Kolleginnen Kollegen, ich darf die heutige Sitzung eröffnen. Vážení kolegové, dovolte mi, abych zahájil naše dnešní zasedání. Nebudu teď se pouštět do sdělení předsedy, protože na to není ten správný okamžik. Eh, řeknu jenom jednu věc, a sice to, že jsme všichni velmi rádi, že došlo k uzavření dohody mezi Prištinou a Bělehradem a doufám, že to brzy bude schváleno také oběma parlamenty těchto zemí. Zítra, eh, do, zítra si najdeme čas, abychom o tom tady mohli diskutovat, protože to je velmi důležitá událost pro další vývoj situace na západním Balkáně. Teď mi dovolte, abychom eh, přešli k bodu 3. Schválení zápisu. Z předchozího zasedání je někdo proti. V případě, že to někdo přečetl, někdo nic nenamítá, tom případě jsou, považuji za přijaté. Teď jsme u bodu číslo 4 a jsem velmi rád, že dnes můžeme vést výměnu názoru s ministrem spravedlnosti Saudské Arábie, s panem Mohamedem Al-Isou. Mě bychom mohli diskutovat o reformě právního řádu Saudské Arábie. My už jsme o tom spolu hovořili. Já si myslím, že je to velmi důležitá otázka. A to nejen pro Saudskou Arábii, ale také pro roli Saudské Arábie ve světě, protože Saudská Arábie hraje s ostatními státy v Perském zálivu v rozhodující roli. Jde tady o vnitřní uspořádání země, Eh, jde také o vývoj v Egyptě, dále jde o pokusy kodifikovat právo šaria a uvidíme, jaké dopady to bude mít na rovnováhu mezi různými eh, skupinami ve společnosti. Takže mě bude velmi zajímat, co k tomu bude pan eh, ISA eh, mít. Samozřejmě se můžeme zabývat i dalšími otázkami, ale také můžeme diskutovat o trestu smrti, ale to není otázka spojená pouze s, s islámem, ale jde spíše o to, do jaké míry má stát právo trestat určité činy a jakým způsobem se organizuje spolužití eh, ve své společnosti. Vaše excelente, máte slovo. بسم الله الرحمن الرحيم أنا سعيد في هذا اليوم Aláha milosrdného, jsem velmi ráda, že jsem zde dnes mezi vámi. Zdá se mi, že tato schůze, na které jsme se dnes sešli, je skutečným posílením naší spolupráce mezi Královstvím Saudské Arábie a Evropskou unii téma, které budeme dnes společně probírat, a sice reforma spravedlnosti a justice v Saudské Arábii, to je téma zásadního významu. V tomto smyslu je důležité zmínit, že soudní systém v Saudské Arábii musel vydat nový zákon, který upravuje nezávislost justice. A dává justici všechny prostředky k tomu, aby byla zajištěna její větší neutralita a nezávislost. Zákon o nejvyšším soudním orgánu, ten nový zákon, který jsme právě přijali a který je hlavním zákonem upravujícím soudní systém, tento zákon byl tedy zásadně reformován v celé řadě svých ustanovení. Vychází z nejmodernějších zásad které zajišťují co největší nezávislost a neutralitu justice a zavádí také mechanismy, které potvrzují princip publicity, veřejnosti, tedy přístupnosti soudních jednání veřejnosti což je důležité nejen z hlediska občanů, ale také z hlediska médií, a to jak místních, tak i zahraničních. Zástupci sdělovacích prostředků se mohou účastnit soudních jednání, mohou dohlížet na jejich průběh. A to bez výjimky a výhradně. Spravedlnost je pro nás transparentní, otevřená pro všechny Saudské sdělovací prostředky především zcela nestranně a objektivně informují o probíhajících soudních jednáních. Mezi zárukami, které saudská justice nabízí, je také zákon, který upravuje občanské spory. A pak máme další zákon, který upravuje trestní spory. Oba tyto zákony vycházejí z toho, co bylo přijato v těch nejmodernějších zemích světa. naší referencí v oblasti spravedlnosti v Saudské Arábii, pokud jde o rozsudky a nálezy našich soudních orgánů, tak to vše je slučitelné s tím, co se odehrává na poli justice všude jinde ve světě. Takže říkám tím, že pokud je obecné principy, tak naše soudní filozofie není vůbec nijak v rozporu se soudní filozofií všude jinde na světě, ať už jde o občanskoprávní spory, obchodní spory nebo trestně právní spory. V Saudské Arábii je pro nás nejdůležitější nebýt v rozporu s ústavou. Ústava je založená na muslimském zákoně šaria, a tímto zákonem se řídí všechny soudní texty, tedy všechny právní texty. Nicméně soudci mají velkou pravomoc rozhodovat. Soudce má tedy opravdu širokou možnost výkladu, může vycházet z judikatury ale také ze svého vlastního výkladu. Máme tedy systém založený na judikatuře. Máme také zákony, které vydávají zákonodárci a které se týkají justice v úzkém slova smyslu. V Saudské Arábii nemáme soudy, které by zasedaly mimořádně a které by řešily otázky bezpečnosti státu. Nemáme tedy žádné mimořádní soudní dvory. Každý, kdo se chce obrátit na justici, může tak svobodně učinit tím, že se obrátí na běžné soudy. A to je přímým výrazem našeho přání zajistit spravedlnost pro všechny. I soudní výlohy dokonce jsou pokryty státem. S výjimkou tedy honorářů advokátních rad. My jsme přesvědčeni, že spravedlnost nemá vyčíslitelnou cenu. Spravedlnost to je zodpovědnost státu vůči všem. Není tedy možné vyčíslit její cenu a proto tedy stát platí soudní výlohy pro všechny. Rozšířili jsme také princip právní specializace. Máme tedy trestní, obchodní, nápravné, občanské, služební, pracovní a další soudní dvory. A je možné podle potřeby založit i další druhy soudů. Máme také odvolací úroveň, tam máme různé senáty a máme také nejvyšší soud a nejvyšší správní soud. To v podstatě odpovídá tomu, čemu se ve Francii říká státní rada. Principy, jimiž se řídí saudská justice, samozřejmě respektují všechny úmluvy, smlouvy, dohody a další nástroje, k nímž Saudská Arábie přistoupila. Náš soudní systém samozřejmě dodržuje pravidla vyplývající z mezinárodní judikatury a všechna rozhodnutí v arbitráži musí být v království vykonána a to v souladu s mezinárodní, bilaterální, regionální či vzájemnou úmluvou, která se v tomto případě uplatňuje. soudy v Saudské Arábii. Vydali nálezy a rozsudky vyzývající k provedení trestů, k nimž byly subjekty odsouzeny zahraničními soudy. Dodržujeme také svobodu názoru a svobodu lidský, nebo tedy lidská práva. Svoboda názoru pro nás ve všech případech rozlišuje mezi tedy pojmem svobody a nepořádkem, chaosem, protože je zde opravdu rozdíl mezi svobodou a chaosem. To neznamená, že necháváme volné pole těm, kteří chtějí šířit nepravdivé informace či narušit veřejný pořádek. Všem ponecháváme svobodu, aby se vyjádřili, ovšem pod podmínkou, že to nepůjde proti svobodám ostatních a nenaruší to veřejný pořádek. Mnoho rozsudků a rozhodnutí bylo vydáno našimi soudy na základě tohoto principu. Jak jsem říká, respektujeme rozsudky vynesené zahraničními soudy v arbitrážních řízeních a naše soudy se nevyslovují k podstatě věci, pokud eh, tato podstata není v rozporu se státním právem, s právem našeho státu. Takže připomínky našich soudů se v tom případě mohou týkat pouze formy. Saudská justice se také řídí pravidly různých organizací chránících lidská práva Přijali jsme také celou řadu zpráv vydaných nevládními organizacemi v naší zemi i na mezinárodní úrovni a právě v zájmu zajištění transparentnosti, kterou jsem zde před chvílí zmínil, jsme vytvořili systém podpory těchto organizací, nevládních organizací, bude na to dohlížet eh, státní orgán pro transparentnost a integritu. To bude orgán, který bude podporou pro všechny nevládní organizace působící v naší zemi, ať už se jedná o místní organizace či organizace mezinárodního měřítka. Tento orgán pro transparentnost a integritu aktivně spolupracuje se všemi místními i, ne, i mezinárodními nevládními organizacemi. Nechci o tomto tématu hovořit příliš ze široka, nicméně doufám, že jste si z mých slov udělali obecnou představu o situaci v Saudské Arábii a jsem připraven zodpovědět vaše dotazy. Děkuji. Já vám děkuji, pane ministře, za tento úvod. Chtěl bych také přivítat eh, eh, skupinu návštěvníků eh, pana Florence, pravděpodobně z Dolního Saska. A teď se ptám, jestli se někdo hlásí o slovo. Jako první bych chtěl dát slovo paní Lockbiller, která je předsedkyní našeho podvýboru pro lidská práva. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane ministře ISO, za to, že jste naštívil Evropský parlament. My budeme z okolností zítra diskutovat o různých eh, problémech spojených s lidskými právy v eh, Saudské Arabii. Takže já se omezím jenom na dvě hlavní věci červenci eh, bude muset Saudská Arábie předložit zprávu o lidských právech orgánu OSN a s tím je spojena moje otázka, protože jde o to, že Saudská Arábie je jediná islámská země, která až dosud neratifikovala dvě úmluvy o sociálních a kulturních právech a o občanských a politických právech. A proto by mě zajímalo, jestli se v rámci vaší vláda, vlády vede diskuse o nějakém plánu, jak dospět k ratifikaci těchto dokumentů. Vaše vláda již přijala několik umluv OSN, například umluvu proti mučení a proti diskriminaci žen. Nicméně k těmto otázkám máte řadu výhrad. Takže mám podobnou otázku vytváříte nějaký proces, jak eh, tyto výhrady vyřešit. A moje druhá eh, větší otázka se týká trestu smrti. Jak eh, víte, postoj Evropské unie je velmi jasný, jde o zrušení trestu smrti. Vy používáte trest smrti v celé řadě případů, například i v případě čarodějnictví. A dochází také v několika posledních dnech došlo k popravám. Evropská unie volá po moratoriu jako prvním kroku pro, pro zrušení trestu smrti. A Saudská Arábie v doporučeních OSN e, eh, přijala to, že zváží omezení působnosti trestu smrti a také tělesných e, trestů. A proto by mě zajímalo, jestli byste mohl popsat, do, eh, jak jste se daleko dostali s eh, omezováním té působnosti trestu smrti. Paní Gomez. Welcome, minister, for coming. Vítejte tady, pane ministře. Já mám celou řadu otázek, které se týkají nezávislosti soudnictví, ochrany lidských práv, Mohla bych se zmínit o několika desítkách eh, žen, které eh, se dožadují přístupu ke svým mužům, kteří jsou ve vazbě z důvodu podezření teroristických útoků. Také se hovoří o zákazu používání Twitteru, který saučtí občané eh, používají eh, eh, velmi často, ale to se nechám na zítra. Já také vím, že vy se velmi zajímáte o reformu právního řádu a že chcete také otevřít justici licencovaným ženským advokátkám. A dále bych se chtěla zeptat na roli, eh, v, kterou Saudská Arabie hraje v tomto regionu. Já jsem se nedávno vrátila z Libie. A tady vidíme skupiny, které mají podporu Saudské Arabie, nejenom tedy Saudské Arabie, a které vyvíjejí velký tlak na e, chování žen. A to i těch, které sehrály velmi důležitou roli v povstání e, proti Kadáfimu. takže by mě zajímalo, jak vnímáte tuto roli. Vím, že i v Sýrii Saudská Arabie pravděpodobně financuje skupiny, které jsou možná spojené s Al-Qaidou, možná nevědomě, ale výsledek tady je. A potom se chci zeptat, jak se díváte na situaci v Bahrajnu, protože 70 obyvatel má pocit, že je zbaveno svých politických práv. V několika posledních dnech došlo k nepokojům, k deportaci zahraničních eh, dopisovatelů. Proto bych se vás chtěla zeptat, eh, jak se na to díváte, vzhledem tomu, že máte tak velký vliv v Bahrajnu. Teď paní Oymenreuten. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla připojit k poznámkám a otázkám, které položili paní Gomeš a paní Lochpílerová. Chápu pana ministra a myslím si, že je velice ovda, odvážné, že zavítal mezi nás, aby nás informoval o modernizaci soudnictví ve své zemi, ale myslím si, že při této modernizaci je třeba splnit některé základní podmínky. Každý právní a soudní systém, váš právní a soudní systém se zakládá na právu šaria. A my víme, že právo šaria v sobě nezakotvuje pro všechny skupiny obyvatel stejná práva. Paní Loch Pilerová již poukazovala na umluvu OSN, kterou jste ještě nepodepsali a i nadále ve vaší zemi je trest smrti a to je problém. A já se ptám, proč tady není základním eh, měřítkem pro rozhodnutí soudu právo, neboť některé osoby ve vaší zemi nedodržují právo šaria a to proto, protože Eh, jsou jiného náboženského vyznání. Ovšem ve vašem státě neexistuje oddělení státu od církve a proto nemůžete naplnit eh, předpoklad kritérium nezávislého soudnictví. A proto se ptám, proto si nezvolíte takový soudní systém, který by zajistil nestranickost pro všechny ve vaší zemi. To by bylo velmi pozitivní. Pane předsedo, pane ministře, děkuji za to, že jste přišel na zasedání našeho výboru a pohovořil o tématu, které je podle nás eh, zásadně důležité. Někteří eh, přede mnou již eh, zmínili několik důležitých otázek, na které se chtěl zeptat i já, takže se zaměřím pouze na roli eh, žen v saudsko-arabské společnosti. A jaké postavení mají v rámci systému spravedlnosti? Jsou tady vidět známky pomalého pokroku a proto by mě zajímal váš názor na budoucí vývoj v této oblasti. A dále bych chtěla poukázat na zprávu OSN eh, o eh, rozvoji arabské společnosti. Tato zpráva byla sepsána čistě arabskými intelektuály a představiteli, kteří eh, v ní dochází k závěru, že jeden z hlavních důvodů, který vedl k pomalé, pomalým změnám arabských společností. A to bylo ještě před událostmi arabského jara. Ten jeden z hlavních důvodů je tedy ten, že polovina společnosti, tedy ženy, jsou e, vyloučeny z e, života společnosti. Claude Levi Strauss, slavný e, sociolog, který se dožil 101 lot, který eh, ve své knize 300 Tropic, který, eh, která byla zveřejněna hned po druhé světové válce, poukázal na to, že společnosti, které vylučují ženy z eh, veřejného života, vykazují pomalý rozvoj. A proto by mě zajímal váš názor. وسأكون سعيدا بالإجابة عليها Děkuji vám, dámy a pánové, za vaše otázky. Rád vám je co nejuspokojivějším způsobem zodpovím. Pokud jde o ty dvě zmíněné dohody, Saudská Arábie na základě své legislativy a úmluv, které podepsala. se snaží v praxi uplatnit eh, obě dvě tyto zmíněné smlouvy. Já jsem se smí- seznámil se všemi texty, které Saudská Arábie podepsala a zjistil jsem, že většina těchto ustanovení je dodržována. Samozřejmě nějaké výjimky máme, ale to je právo každé země. Máme právo mít výhradu k určitým ustanovením těchto dvou paktů. Dokonce i některé evropské země mají výhrady k některým ustanovením zmíněných úmluv. A proto i my v Saudské Arábii uplatňujeme toto právo na výhradu. Nicméně musím potvrdit, že většina ustanovení těchto úmluv je uplatňována v království Saudské Arábie. Pokud v rámci těchto dvou mezinárodních úmluv Existují konkrétní příklady výhrad, které vám zde způsobují určité problémy, tak eh, já vám velmi rád vysvětlím důvody. Všechny tyto naše výhrady jsou založeny na velmi objektivních důvodech. To mohu předeslat. Pokud jde o umluvu proti mučení, a také pokud jde o umluvu, která se týká zákazu všech forem diskriminace vůči ženám, tak musím říct, že jsme obě dvě tyto umluvy ratifikovali a Máme ale výhrady proti těm ustanovením, která jsou v rozporu s naší ústavou a to je právo každé země. Stejně tak je to i naše právo. Nicméně opakuji, tyto principy jsou nedílnou součástí ústavy Saudské Arábie a já si nemyslím, že tyto výhrady by způsobily nějakou újmu saudským ženám. A vysvětlím vám důvody. Pokud jde o trest smrti, prezident nedávno, nebo tedy předseda právě řekl, že Saudská Arábie není jediným státem na světě, kde je trest smrti je asi 100 zemí na světě, které pořád ještě uplatňují trest smrti. Trest smrti to je velmi kontroverzní otázka. Existuje tam celá řada různých názorů. Ale když tedy přistoupíme k této otázce, je nutno, abychom uplatňovali kritéria založená na rozumu a na logice. A abychom nevyžadovali, aby ten kat přistupoval k tomu odsouzenému s nějakou krutostí. Musíme říci, že trest smrti se u nás uplatňuje jen opravdu velmi výjimečně. Když jsou opravdu závažné důvody k vyslovení trestu smrti, tak prostě ten trest je vydán. Jedná se o předem připravené vraždy, násilné, tedy mimořádně násilné. Potom v tom případě tedy se uchýlíme k trestu smrti, ale je to opravdu velmi vzácné. Vím, že někteří teoretici i v Evropě se před desíti lety ještě domnívali, že trest smrti je užitečný v určitých okolnostech. A vzhledem k tomu, že zde neexistuje jednomyslné stanovisko celosvětově k otázce trestu smrti, tak eh, ta otázka je nadále legitimní. A já se ptám, ti lidé, kteří byli odsouzeni k trestu smrti v uplynulých stoletích v Evropě, kdo je za ně zodpovědný? Filozofové, evropští filozofové, teoretici? Nemůžeme zodpovědět na tuto otázku odvisle od toho, co se děje dnes eh, v ostatních částech světa. A ten, kdo zabije v čase míru, pokud tedy ten, kdo zabije v čase míru, není sám zabit, tak eh, o jaké spravedlnosti tady hovoříme? Samozřejmě třeba rozlišit mezi vraždou, chladnokrevnou vraždou v čase míru a zabití v době války. Ta druhá otázka. Hovořili jste o právech žen a dětí. A o demonstracích eh, organizovaných ženami a dětmi. Já jako minister spravedlnosti jsem se ve své funkci poučil, že většina lidí, kteří se účastní těchto manifestací, jsou ženy, jejichž manželé byli obviněni z terorismu. Tedy účastnili se teroristických akcí proti saudským či zahraničním občanům. Takže nemůžeme ty věci vnímat pouze z hlediska nebo tedy z pohledu emocí z hlediska srdce, je třeba také nést svou zodpovědnost. A mou zodpovědností je chránit bezpečnost všech těch, kteří pobývají na území Saudské Arábie. Ti demonstranti chtěli, aby byli propuštěni z vězení teroristé, kteří byli odsouzeni byli tedy odsouzeni za své činy a to samozřejmě není možné, to určitě pochopíte. My samozřejmě ctíme svobodu názoru, svobodu vyjadřování, každý má právo této svobody využívat. Zde neplatí žádná výjimka. Jaká je role ženy saudské justici. Je nutné říci, že i ženy hrají aktivní roli v saudské justici. Seznamte se s tím, co se u nás skutečně děje, jaká je reálná situace v Saudské Arábii. Než eh, se opřete pouze o své předsudky, protože saudské ženy mohou vykonávat právnické profese už 40 let. Já jsem eh, sám osobně podepsal právnické licence pro právničky a dělal jsem to už v době, kdy ještě neexistovala prokuratura, nebo tedy advokátní komora, která udělovala tyto licence, takže dnes prostě máme v Saudské Arábii i celou řadu žen právniček, které vykonávají tuto profesi. Saudský soudní systém, jak jste sami říkali, vychází z muslimského práva, z práva šaria. Vyrozuměl jsem z toho, že se domníváte, že muslimské právo šaria nezaručuje rovnost mezi různými složkami populace, mezi osobami různých vyznání. Ale já vám musím říci, že jedním ze základních principů zákona šaria je zákaz jakékoliv diskriminace bez ohledu na náboženství, barvu pleti a podobně. Žádný soudní rozsudek vydaný soudskými soudy nebyl nikdy vydán na základě náboženské, etnické či rasové diskriminace. To není možné, je to zakázáno. Základní princip, jimž se řídí naše justice, je přísná rovnost mezi všemi občany a osobami, které mají pobyt na našem území. V tomto smyslu bych vás rád upozornil na to, že ustanovení založená na zákonu šaria právní ustanovení založená na zákonu šaria jsou jen velmi vzácná. Existují tedy právní ustanovení inspirovaná šariou, ale je jich opravdu jen málo. Jak říkám, soudcové mají opravdu široké pole působnosti, mají svobodu interpretovat a vydává také zákony, které reagují na potřebu aktuální situace. Vrátím se tedy k otázce žen. Ženy v Saudské Arábii někdy vykonávají vedoucí funkce jsou na předních pozicích i v řízení státu dnes, alespoň tedy pokud jde o saudský parlament, tak tam ženy zastávají 20 všech mandátů. Když se podíváme na jiné parlamenty v Evropě, tak tam zastoupení žen zdaleka není takové. Saudské Arábii máme 20% poslankyň. Ženy se také účastní voleb na místní úrovni, ženy pracují jako právničky, mohou se hájit eh, před soudem. ذلك لإيماننا بأهمية دور المرأة في التنمية في المملكة العربية jsme pevně přesvědčeni o důležitosti role žen v soudské společnosti. A proto věnujeme zvláštní pozornost ženské otázce. Připouštím, že v minulosti tak tomu vždy nebylo, ale dnes jsme opravdu přesvědčeni o tom, že ženy sehrávají důležitou roli a podílejí se na růstu a rozvoji země. Pokud jde o Twitter a Facebook, tak eh, podle statistik, eh, které jsem dostal, se zdá, že Saudská Arábie je první zemí, která začala používat Twitter ve světě. A my Twitter tedy velmi využíváme a velmi si ceníme výhod, které to přináší. Myslím, že jsem zodpověděl všechny vaše dotazy. Pokud máte nějaké další, rád vám je zodpovím. Um, vaše excelence, ještě pořád jsou tady tři kolegové, kteří požádali o slovo, aby vám mohli položit otázku. Je to pan Hopkins jako první. Pane ministře, vítejte tady. Já jsem z britské konzervativní strany. A jak pravděpodobně víte, vaše a naše země jsou eh, v mnoha ohledech spojenci. A proto mezi přáteli můžeme hovořit eh, upřímně, protože bez upřímného přítele si kolikrát nevíme rady. Já mám tři eh, krátké otázky. Chci se připojit k těm eh, kolegům, kteří již mluvili s tím, že se děláme obavy z ochrany lidských práv žen. Překvapuje nás, že váš stát je jediným na světě, že nemůže, kde ženy nemohou řídit. Kdybych to řekl své ženě, tak by se se mnou asi moc nebavila. Chci se zeptat na určitá omezení, aspoň tak to vnímáme my a vy asi ne, ty v oblasti soudnictví, vyplývající z dodržování náboženského práva šaria a ve srovnání s dodržováním nebo prováděním administrativních úkonů a trestání těch, kteří porušují eh, předpisy. Dále se vás chci zeptat na to, jakým způsobem se bude právo šaria aplikovat na občany nebo cizince, kteří nevyznávají islám. A potom se chci zeptat na to, jestli je možné se odvolat proti, eh, nebo jestli existuje něco nadřazeného eh, soudnímu rozhodnutí v případě, v tomto případě mám na mysli náboženskou policii. A potom se vás zeptat na situaci v Bahrajnu, já se dělám obavy, že Saudská Arábie, náš velmi důležitý spojenec a přítel, právně podporuje eh, vládu Bahrajnu, ale eh, některé z těch kroků asi nejsou úplně nezbytné. Děkuji vám, pan Svensson. Je na řadě z EPP. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za informace, které jste nám poskytl. Říkal jste, že nikdo nebude diskriminován v tomto kontextu co se také zmiňoval o svobodě náboženství. Já pocházím ze země Švédska, kde byla postavena řada mešit, kde se pořád nové budují. A proto se chci zeptat, jestli by bylo možné, aby si křesťané postavili nějaký kostel v Saudské Arabii. A myslíte si, že žádná diskriminace ve vaší zemi opravdu není, pokud není možné praktikovat svou víru eh, v Saudské Arabii eh, svobodně. To ale podle mě nesouvisí s ústavou, protože eh, úmluvy OSN říkají, že bez ohledu na ústavu mají všichni lidé právo praktikovat své náboženství a to je také spojeno už se s eh, svobodou eh, médií a svobodou vyznání. Thank you, chair. Pan Weigl, já mám já bych chtěl eh, poděkovat eh, panu ministrovu za to, že mezi nás přišel. Je to výborná příležitost si vyměnit názory o důležitých otázkách. Je to také eh, velmi zácná příležitost o těchto otázkách hovořit. A přitom je to důležité, protože Saudská Arábie je významným členem mezinárodního společenství a regionální mocnosti. Nás zajímá několik eh, otázek. Jedna odpověď eh, mm, ale z vaší strany chyběla, takže tu otázku zopakuji. Hovoří se o tom, že extremistické organizace jako například Al-Qaida získávají podporu a eh, finance z různých zdrojů v Saudské Arábii a proto by nás zajímalo, co k tomu budete chtít říci o těchto tvrzeních. A jestli také vaše vláda eh, s tím hodlá něco udělat. Potom otázku týkající se nevládních organizací nebo organizací občanské společnosti. Jak jsem poslouchal to, co jste říkal o Twitteru a dalších způsobech komunikace, To jsou všechno komunikační prostředky, které využívají zejména mladí lidé a nevládní organizace. Vy máte relativně restriktivní legislativu v této oblasti. Takže lze říci, že vaše legislativa představuje problém pro občanský společnost, protože je potřeba se registrovat, ne, vše, všechno je úplně povoleno, omezuje se svoboda vyjadřování propojení mezinárodních partnerů a tak dále. A proto bych se chtěl zeptat, jestli plánujete liberalizaci v této oblasti. Děkuji vám, vaše excelenci. Máte slovo? Vaše excelence, máte slovo? آتي في البداية إلى Nejprve mi dovolte, abych eh, odpověděl na první otázku týkající se práv žen. Vy jste říkal, že vás překvapuje, že ženy nemohou v Saudské Arabii řídit auto. Nicméně v žádném ústavním dokumentu nebo nějakém jiném právním dokumentu nebo nařízení v Saudské Arabii neexistuje zákaz eh, řízení aut pro ženy. Já eh, si myslím, že ženy ne, auta neřídí, protože eh, řídit nechtějí. Je to model který souvisí s naší kulturou, s naší společností. Ženy to akceptují a odmítají řídit. نشأ عليها المجتمع muqaddiran رغبته a عدم رغبته tak eh, funguje naše společnost, tak se vyvinula a tak eh, se tato pravidla prosadila. Nicméně neexistuje žádný právní předpis, který by eh, ženám řídit zakazoval. Stejně tak není žádný text, který by jim nařizoval, aby eh, řídili. Takže pokud se nějaká žena dnes nebo zítra, nebo většina žen v Saudské Arabii eh, rozhodne, že od zítřka chtějí řídit, tak jim to nikdo nebude moci zakázat. Takže vám potvrzuji, že neexistuje v muslimském právě ani v ústavě jakýkoliv zákaz eh, pro ženy. Je to čistě kulturní záležitost, je to naše tradice. Ale jsou to ženy, které to takto chtěly. A nyní mi dovolte chodit na vaši druhou otázku. jste hovořil o omezení svobod a přístupu ke spravedlnosti, ale naše soudnictví je transparentní, otevřené a nezávislé. Nikdo nemá právo se vměšovat do práce justice. Máme procesní právo, máme občanský zákonník a trestní zákonník, to jsou veřejné zákony a je evidentní, že jak Saudové, tak eh, ostatní média, všichni mají přístup k těmto zákonům a mohou se o nich informovat nebo je dále šířit. A každý se může účastnit eh, slyšení u soudu. Ty jsou otevřeny všem občanům. To je jeden ze základních eh, principů naší spravedlnosti. Protože slyšení, soudní slyšení a přelíčení jsou veřejná. A dále chci eh, zopakovat, že u nás nemáme žádnou diskriminaci a nediskriminujeme mezi Saudy a nesaudy nebo muslimy a nemuslimy. Základem našeho soudnictví je spravedlnost pro všechny bez jakékoliv diskriminace. Pokud máte nějaký konkrétní příklad Eh, diskriminace v Saudské Arabii, tak eh, ho rád eh, s vámi, s vámi o něm můžu diskutovat, ale mám pocit, že vy se opíráte spíše o předsudky nebo o omezený pohled na problematiku. Já vím, že se tady teď eh, setkáváme, protože se zajímáte o situaci u nás, ale já vám mohu potvrdit, že neexistuje žádný individuální případ, který by mohl mluvit o opaku nebo potvrdit opak. Náš ústavní a právní arzenál to potvrzuje. Pokud máte nějaký konkrétní příklad, tak eh, o tom s vámi mohu diskutovat a mohl bych eh, říci, že došlo k nějakému pochybení, ale až dosud jsme o žádném takovém případu neslyšeli. A nyní eh, k podpoře Bahrajnu. S tou otázkou byste se měl asi obrátit na ministra zahraničí, až sem přijede. Mé působnosti jsou lidská práva, soudní nebo právní otázky, ale vím, že existuje eh, dohoda, obraná dohoda mezi státy v Perském zálivu a někdy se určitá ustanovení této obrané dohody eh, aplikují v praxi dochází k pomoci nebo k podpoře a to rozhodně není na úkor ústavního pořádku v těchto zemích. A dále, co se týče, eh, a to se pravděpodobně stejně používá i v, mezi ostatními zeměmi na světě. A nyní k náboženské praxi v Saudské Arábii. 500 milionů مسلم Dnes je na světě miliarda a půl muslimů. Naprosto zásadní většina podle všech statistik a zpráv. Muslimů na světě je toho názoru, že Saudská Arabie je země, kde se praktikuje eh, výlučně islám, ale co, pokud eh, budeme hovořit o mm, هل بإمكان مثلا الفاتيكان ale já se chci zeptat, jestli by například Vatikán akceptoval aby se tam muslimové postavili mešitu. Pro Saudskou Arabii platí určitá výlučnost, je to specifičnost eh, Saudské Arabie, ale nikomu není zakazováno, aby eh, na našem území eh, vyznával své náboženství a praktikoval ho, ale Nicméně dnes v Saudské Arabii nemáme eh, místa, kde by se mohlo praktikovat jiné náboženství, ale v jiných islámských zemích to možné je. Je to čistě naše filozofie. Netýká se to jenom Saudské Arabie. My považujeme saudskou půdu za půdu, kde je možné praktikovat pouze islámské mm, zvyky. My máme právo eh, si na našem území vyhradit, eh, nebo naše území vyhradit pouze praktikování islamskému ritu. Je to půda, která je posvátná pro miliardu a půl eh, muslimů na světě. Ve zbývajících eh, muslimských zemích eh, rozhodně není, neexistuje nic, co by bránilo budování tady míst pro vyznávání jiných náboženství. A zapomněl jsem zpovědět ještě jednu otázku Týkají se těch eh, zvěstí o financování extremistických eh, nebo teroristických eh, organizací na světě. Před deseti lety jsme se rozhodli pevně bojovat proti terorismu v Saudské Arábii. A nemyslím si, že eh, jsou na světě další země, které by trpěly více terorismem než byla Saudská Arabie. Takže jak bychom mohli financovat eh, takové teroristické skupiny, které nám přitom způsobily tolik zla? Takže vám mohu říci, že v Saudské Arabii máme zákony, které upravují financování zahraničních organizací. Je zakázáno například zákonem financovat zahraniční organizaci bez schválení vlády. Já sám jsem musel zkoumat eh, rozsudky související no, proti osobám, které překročily tento zákaz a které eh, netransparentně financovaly nějakou zahraniční organizaci. Saudská Arábie rozhodně nepřijímá odpovědnost za takové kroky a jakákoliv osoba, která by financovala bez souhlasu zahraniční organizaci, bude povolána před spravedlnost. أن أي دولة أقامت فعاليات وسنت تشريعات A dále chci říci, že pokud jsou na světě země, které přijímají zákony eh, na boj proti terorismu, tak ty státy určitě nedělají tolik, kolik toho už učinila Saudská Arábie eh, v boji proti terorismu, protože náš cíl je jasný. My nikdy eh, se neskloníme před osobami, které podporují terorismus eh, u nás doma nebo v zahraničí. A takže v kontextu této otázky mohu potvrdit, že Saudská Arábie vyvinula velké úsilí a hodně eh, se zasadila také o to, aby se více podporovaly organizace občanské společnosti. V posledních letech jsme byli svědky vzniku celé řady těch takových organizací. Jsou to profesní organizace a tak dále. A nic nebrání Eh, vzniku, vzniku nebo vytváření charitativních organizací nebo různých združení nebo neziskových organizací nebo odborů, které by eh, mohly eh, udržovat kontakty se svými zahraničními partnery. Máme také organizace na podporu lidských práv nebo na ochranu lidských práv. A ty zase komunikují s dalšími organizacemi na celém světě. Thank you very much, Your Excellency, and for the... Děkuji, Vaše excelence. A ještě pan Petering, velmi krátká otázka. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, pane ministře eh, spravedlnosti, já se omlouvám, že jsem se mohl dostavit až nyní, ale co se týče toho, co jste řekl o svobodě náboženského vyznání, já bych rád k tomu něco podotkl. Řekli jste, že ve Vatikánu by také nebylo možné postavit mešitu. To tedy znamená, že celé území Saudské Arábie prohlašujete za muslimský Vatikán, pokud byste řekli, že v Mekce a v Medíně nechcete mít žádnou křesťanskou, žádný křesťanský kostel, to bych pochopil. Ale že to takto vztahujete na celé území Saudské Arábie a tímto vlastně prohlašujete, že není možné tam eh, založit žádný kostel, to si myslím, že je nepřijatelné. A druhá věc, je pravda, že i dnes v Saudské Arábii stále platí zákon, který říká, že pokud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 je filozofie opírající se o zákaz pouze povrchovou filozofií, či je to filozofie vycházející z nějaké podstaty? Já vám tedy odpovím. Ta filozofie, která zakazuje stavět na našem území místa jiného kultu, než je kult muslimský, tak eh, nejdříve položme tuto otázku Vatikánu. Uvidíme, co nám odpoví on. Naše země je tedy země muslimská, je to posvátná země pro jednu a půl miliardy muslimů. Já samozřejmě respektuji vyznání lidí, ale jedná se o princip, o filozofii, o postulát, který je opravdu výlučný, který se vztahuje na místo věnované islámu. Naše země je vyvolená, aby tam byla místa věnovaná pouze islámskému kultu. To není vůbec povrchová záležitost. To je otázka tedy založená na přesvědčení. Pokud jde o trest smrti, tak eh, uprchlíci v Saudské Arábii mohou být odsouzeni trestu smrti pouze za velezradu. Ať už se jedná o Saudskou Arábii či jiné země světa, pokud dojde k velezradě, tak eh, často je vynesen rozsudek smrti. Nicméně u nás je možno odsoudit eh, k smrti člověka, který je tedy považován za renegáta, pouze v případě, kdy je ze velezrady. A znovu se vás ptám, máte nějaké konkrétní příklady člověka, který byl odsouzen k smrti v Saudské Arábii, ať už se jednalo o saudského občana nebo o cizince, zda nějaká takováto osoba považovaná za renegáta tedy byla odsouzena k smrti. Ale vy zde hovoříte o věcech, eh, které jste se někde doslechli. A to já si nemyslím, že je akceptovatelné. Je třeba hovořit o konkrétních věcech, eh, nevycházet pouze uh, z toho, co jste se někde doslechli, protože se jedná o opravdu závažná obvinění. Když eh, stojíte před soudem jako obviněný, tak eh, samozřejmě je váš případ podrobně přeskoumán a rozumí se samo sebou, že když v Saudské Arábii nebo kdyby v Saudské Arábii existoval nějaký takovýto pochybený výkon spravedlnosti, tak já bych to neakceptoval. Já vím, že žádná země na světě nemůže tvrdit, že je majitelem absolutní pravdy. Proto se zákony mění. Proto také probíhají ústavní referenda a nikdo nemá absolutní právo tvrdit, že je vlastníkem pravdy. Děkuji, vaše excelence. Toto byla opravdu přínes, přínosná výměna názorů pro obě strany. Dověděli jsme se, jak druhá strana smýšlí a doufám, že to tak bude pokračovat i do budoucna. Takže přejeme vám hodně úspěchů. If you want to say something.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 Oh, thank you. But then we can do it late afterwards. Ladies and gentlemen, please take the seat. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Wir wollen einen äh, Bericht geben. Chceme äh, vás krátce informovat o meziparlamentní konferenci SZBP a SBOP v Dublinu. Já jsem velice rád, že předseda tohoto, této konference byl Pat Prink, což který není mezi námi, Evropského parlamentu a je to předseda výboru pro zahraničně politické záležitosti a je zde s dalším kolegou z tohoto výboru. Já děkuji mnohokrát za dobrou spolupráci, kterou jsme měli v rámci přípravách této konference i během konference samotné a děkuji za velkou přivětivost ze strany hostitelské země, za pohostinnost. Bylo to z obsahového hlediska velice kvalitní a také z hlediska osobních setkání. A já dobře vím, jakou práci něco takového znamená a kolik trpělivosti musí mít hostitel s Evropským parlamentem který ne vždy přesně rychle chápe, jak vypadají jirské postupy. Je třeba říci, že tato konference se konala již po druhé, bylo to 24. a 20. března v Dublinu, bezprostředně po schůzce Gymnichu. Eh, na konferenci hovořila i paní vysoká představitelka místopředsedkyně komise paní Eštnová a hovořil tam rovněž irský ministr zahraničí a ministr obrany a další úředníci například zástupci SVČ. Myslím si, že bylo dobré, že jsme měli poprvé práci ve dvou pracovních skupinách. Myslím si, že to bylo důležité, protože to poskytlo příležitost pro to, aby kolegové z Evropského parlamentu a národních parlamentů měli více času pro eh, prohloubení svých eh, diskuzí, které se týkaly jednotlivých konkrétních otázek protože hm, ty velké plenární debaty eh, nejsou na to příliš vhodné. Šlo tam o otázkách Afriky, Blízkého východu a eh, to nového přístupu, takzvaného comprehensive approach, tedy toho komplexního přístupu. Kolega Šro byl zpravodajem pro tu první skupinu témat a myslím si, že je dobré, že na základě nápadu irských přátel, kteří oni tam zrealizovali, Litevské předsednictví, pokud dobře vím, má záměr převzít tento model z Dublinu a provést takovou tu konferenci během svého předsednictví, tedy v září. Je třeba si uvědomit, že je třeba uh, si ověřit jakým způsobem bychom mohli tuto konferenci dále vylepšit. Na naší první zkoušce jsme o tom hovořili. Nyní byla zřízena pracovní skupina která má zahájit svou práci pod vedením irského předsednictví. Tato pracovní skupina se stává z Irska, Itálie, Litvy, Řecka, Kypru a Evropského parlamentu. To je takzvaná Trojka plus, pokud to takto smím nazvat. Kypřené se k tomu připojili, protože eh, oni vlastně byli jeden z těch, kteří začali s touto prací a pod Itali toto chceme celé uzavřít. Tato pracovní skupina přijde s návrhy, jakým způsobem bychom mohli dále vylepšit a rozvíjet tuto konferenci. My z Evropského parlamentu jsme jasně ukázali, že je nutné, aby tato konference probíhala v rámci dohod předsedu parlamentu z Varšavy, že to musí být ten rámec, že nesmíme tady jaksi nově vymýšlet tuto konferenci. E, a to se týká jak otázky složení a počtu účastníků a tak dále. Mám pocit, že v určité otázce e, tam jsme měli takový nápad našich kyperských přátel, ten byl velice dobrý a jasně to ukázal a spočítá to v tom, že kypřané navrhli, abychom vyvinuli pro oblast. Äh, wenn wir damit anfangen. Sousedství v oblasti Středomoří. Pokud äh, skutečně něco takového zavedeme a tak se nám äh, se dostane do situace, že tato konference bude neustále cestovat, protože nemá žádný vlastní aparát, je podpořena pracovníky předsednické země, která rotuje, jak dobře víte, a také administrativou Evropského parlamentu. Takže bychom neměli zavádět takovéto zvláštní zařízení. Eh, samozřejmě je možné, aby každý národní parlament si takovou tu cestu zorganizoval a pozval další země, aby se této cesty účastnili. Takže to je věc, na kterou se ještě můžeme podívat a prodiskutovat to, ale neměli bychom tady vytvářet nějaký eh, cestovní mechanismus ad hoc, Co se týče zprávy, tu začneme také panu Šulcovi, kterému vysvětlíme náš postup, aby to, to bylo vysvětleno i budoucímu předsedovi výboru AFET, aby bylo jasné, že toto není akce parlamentu, ale společné zahraniční a bezpečnostní politiky i parlamentu. Je třeba to takto chápat to tedy není pokračování staré konference VHO, ale je to skutečně něco, kde Evropský parlament eh, se setkává s výbory pro zahraniční záležitosti a pro obranu národních parlamentů podle příslušného článku článku 13. Další konference se bude konat ve Vilniusu od 4. do 6. 9. Prosím frakce, aby se na to již podle eh, stávajícího klíče připravili. Máme tam 16 členů, v Dublinu se dostavilo 15, takže bychom měli eh, to, tu účast mít silnější, proto prosím frakce, aby již nyní začali s přípravami, protože ten termín je bezprostředně po letní přestávce a proto je důležité, aby frakce již před letní přestávkou stanovili, kdo pojede, aby bylo možné to řádně připravit. Byl bych rád, kdyby Pat Breen rovněž něco podotkl k této konferenci. Těším se a ještě jednou děkuji za dobrou spolupráci, kterou jsme měli. Um, um... Děkuji vám, pane předsedo. Já se také těším na tuto konferenci ve Vilniusu. Jak jste správně říkal, bude se konat hned po prázdninách. Já bych vám chtěl také poděkovat za vaše laskavá slova týkající se té konference v Dublinu. Já jsem dostal řadu e-mailů po této konferenci, z nich vyplývá, že to všechno proběhlo k obecné spokojenosti. Jak víte, první z těchto konferencí se konala na Kypru v září. Byla to vlastně první konference svého druhu, eh, které se zúčastnilo více než 200 delegátů. My v Dublinu chceme dále budovat na tom, eh, čeho bylo dosaženo už na Kypru. A Chceme dále posílit zastoupení národních parlamentů i Evropského parlamentu. A z toho důvodu <clears throat> je důležité, aby i poslanci se mohli vyjadřovat k otázkám, o kterých se hovoří na takových konferencích. <clears throat> A proto jsme vyjádřili přání uspořádat workshopy. Já si myslím, že tento systém fungoval velmi dobře, vy jste to říkal také, pane předsedo, na úvod. Vybrali jsme témata, která byla Eh, zajímavá pro poslance, samozřejmě i aktuální témata, proc, mírový proces na Blízkém východě, jsou ta konflikt Syrii a rozvojová pomoc, to všechno byla důležitá témata. Pan Andreas Reinecke také eh, eh, aktivně vystupoval. Takže si myslím, že i v budoucnosti to bude podle tímto způsobem. I litevská vláda se tak chystá pojmout. Myslím, že je to asi jediný užtečný, jedna užtečná metoda, jak eh, smysluplně vést diskuzi s tolika delegáty. <clears throat> Takže potřeba to rozdělit na několik workshopů. Také jsme se dívali na to, jak tato konference bude dále postupovat. Má vzniknout ad hoc výbor, který by to měl vyhodnotit do dvou let na setkání v Římě. Měli bychom tedy eh, se zamyslet nad tím, k čemu tyto konference vedly a jestli umožňují poslancům se vyjadřovat k těmto důležitým otázkám. Takže ještě jednou vám děkuji za vaše laskavá eh, slova jsem tady se svými kolegy eh, z výboru pro zahraniční záležitosti irského parlamentu. pro nás je také velmi zajímavé, jak funguje výbor pro zahraniční záležitosti Evropského parlamentu. S velkým zájmem sledujeme vaše zasedání a těšíme se na to, že budeme dále aktivně spolupracovat s Evropským parlamentem. A samozřejmě se budeme těšit na tu příští konferenci, která se bude konat v Litvě. Děkuji. Pet, thank you very much. Pete, děkuji mnohokrát za vaše poznámky. A nyní... Zapomněl jsem říci, co bude hlavní věcí, která se bude řešit na té zářijové konferenci. Dohodli jsme se, že to bude obrana a bezpečnostní politika a příprava Evropského summitu To by měla být priorita a myslím si tedy, že bychom měli úzce spolupracovat s panem Dančánem, abychom tam mohli koherentním způsobem představit své názory. Nějaké otázky, poznámky, prosím. Um, sorry, I, I, didn't expect... mluvám se, Nečekal jsem, že budu jediný, kdo k tomu bude něco mít. Ale děkuji, pane předsedo, za to, že jste mě vybral. Bylo opravdu ironické, že tato konference o bezpečnosti a obraně se naposledy sešla na Kypru. Potom v Dublinu a příště se sejde v Římě? Ne, ve Vilniusu tak odkud se sebral ten Řím? Takže za dva roky v Římě. Po volbách, takže už tam ani nebudete muset jet. takže v prezentaci bylo řečeno, že to byl Kypr, Dublin a Řím. A když se zamyslíte nad tím, které země nejvíce trpěly kvůli tomu ničivému stroji, kterým je eurozóna, tak byste opravdu těžko hledali. Já musím říci, že musíme opravdu aplaudovat organizátorům, kteří vybrali místa konání těchto konferencí Když se podíváme na to, co zde bylo opravdu diskutováno, vycházím z návrhu, který mám před sebou, to je tedy návrh zprávy, doufám, že je to ten správný text. Jako předseda tam zdůrazňujete, že hlavní tématem je společná obrana a bezpečnostní politika. A říkáte zde, že jste hovořili o podpoře vedení v oblasti společné bezpečnostní a obrané politiky bod A hovoř, bod I hovoří o společných bitevních jednotkách, bod je, hovoří o vytvoření společného velitelství v Bruselu, pak zde hovoříte o vojenských prostředcích za společnou evropskou strategickou politikou a také v bodě 17 hovoříte o vybudování permanentního vojenského velitelství a satiricky a znepokojivě hovoříte, že bude také ataše pro společnou bezpečnostní obranou politiku, vojenský ataše celý ten text je naplněn těmito odkazy na společnou bezpečnostní a obranou politiku, pro niž nemáte vůbec žádný mandát. Evropská unie není země, v tom eh, jednom z posledních konfliktů v Libii, tak tam do toho bylo zapojeno šest eh, evropských států a dva z nich ani nebyly členy EU. A jedna velmi důležitá věc. Když vy a vaši kolegové se honíte za svými federalistickými fantaziemi, pro které nemáte žádný mandát, to je jedna věc a je to spíše legrační, ale velmi, velmi vážné je, když to půjde v ruku v ruce s vytvořením společné evropské bezpečnostní obrané politiky a evropského vojska, tak důsledkem toho bude, že USA vystoupí z NATO a já doufám, že členské státy EU, mezi které už nebude patřit moje země, potom se budou muset tedy bránit sami takže není správné, aby ty vaše fantazie ohrožovaly bezpečnost evropských občanů ať už se jedná o členy evropské unie nebo ne. Pane Roberte Atkinse, odpovězte na ten velmi vážný bod, na který jsem zde upozornil, pokud jste toho schopen. Když mám nějaké fantazie, tak to rozhodně nejsou fantazie o lepších skupinách. A za druhé, slibuji, pošlu vám Lisabonskou smlouvu, na to se podívejte. Uh, tam budete číst o těch bitevních skupinách. Ale to už stačí. My jsme zde zdvořili a slušní lidé, mluvíme jeden po druhém. Takže ty bitevní skupiny, koordinace kroků, to je součástí smlouvy. To, co jsme udělali v africkém rohu, bylo velmi dobré pro britské loďstvo a pro britský obchod. My jsme chránili společně britský obchod, protože uh, vy už nejste ve východním Suezu. Pokud jsem tedy správně informován, prosím vás, přečtěte si tu smlouvu, podívejte se na své zájmy a řekněte si, toto je Lisabonská smlouva a hlavy států a vlád rozhodly, že o tom budou hovořit v prosinci a my o tom hovoříme jako parlament společně s národními parlamenty, protože částečně je to odpovědnost evropská a částečně národní. A proto máme tedy tento orgán, eh, který je složen z Evropského parlamentu, národních parlamentů, abychom se vzájemně informovali a byli schopni kontrolovat eh, naše byrokratické a správní zbraně. Takže to je správné a proto zde bude tedy mezi parlamentní konference o bezpečnostní a obrané politice. Jak se s tím počítá v Lisabonské smlouvě a je to ratifikováno také House of Commons ve Westminsteru. Takže já si myslím, že byste se to neměl snažit zastavit a NATO, NATO je také ve smlouvě. To je primární právo. Je dohodnuto, že se to bude dělat ruku v ruce s NATO a ne bez NATO. A USA chce mít silnou Evropu, protože silná Evropa jim může pomoci a ne slabá Evropa. Takže my to nechceme dělat proti Američanům, ale možná proti vašim fantazím. Pan Danžo má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já už k tomu nemám v podstatě co dodat. První bod. Myslím si, že musíme hovořit o faktech, protože když hovoříme o fantaziích, tak bychom neměli stavět vaše fantazie proti realitě, vážený pane poslanče. Realita to je co? To je Lisabonská smlouva, která hovoří o společné obrané bezpečnostní politice. Tato politika je realitou o které rozhodly členské státy. Za druhé, Lisabonská smlouva rozvíjející společnou bezpečnostní a obrannou politiku žádným způsobem nespochybňuje roli organizace. Dohoda, kterou členské státy mají s touto organizací, není žádným způsobem ohrožena. A některé členské státy EU nejsou členy NATO a tyto státy také mají právo podílet se na této společné bezpečnostní architektuře. A pokud jde o ty fantazie, o kterých vy hovoříte, dnes eh, je to vlastně už tři roky, co Velká Británie má na svém území jednu z operací, které velí britský admirál. Je to v rámci tedy společné bezpečnostní a obrané politiky v Adenském zálivu, bojuje se tam proti pirátství, takže zde opravdu bychom měli hovořit o faktech a ne o nějakých fantazích. Pan Peterinka chce také reagovat? Ano, my bereme každého vážně a proto dvě krátké poznámky k tomu, co řekl kolega Dartmouth. Pane kolego, víte, že nejsilnější obhájce a příznivce Evropského obraného společenství a tím Evropské armády byl John Foster dále z 50. letech americký minister zahraničí. A druhá věc, pane Dalfmote, eh, mám velké sympatie vůči Spojenému království a proto si přeji, aby Spojené království zůstalo pohromadě, aby se od něj neoddělily žádné části. A chci vám připomenout, že pokud eh, budete příliš daleko zacházet v rámci své eh, nelibosti vůči EU a Bruselu, tak pravděpodobně se tím postaráte o to, že se Skotsko jak se rozloučí se Spojeným království pomocí referenda. Já nejsem jeden z těch, kteří eh, se chtějí přidávat k zástancům, zástancům společné obrané politiky, ale také nejsem jako můj kolega ze strany UKIP, ale eh, myslím si, že tato politika je důležitá. Vy jste sám, pane předsedo, říkal, že eh, je možné prostřednictvím toho eh, například bojovat proti pirátům, že to potom má příznivý dopad na britský obchod. Pokud o tom máme rozumně diskutovat, tak to musíme udělat klidným a racionálním způsobem. Abychom tady nechali předsudky vyprovokované blouznění Eh, ponechat volný průběh, tak to k ničemu neslouží. Můj kolega Jeffrey Van Orden je oponent společné obrané a bezpečnostní politiky a vždycky eh, se proti tomu staví a vyjadřuje se k tomu velmi eh, klidně a racionálně. Ale takové blouznění od <clears throat> bývalého člena sněmovny lordů je skutečně politování hodné. Děkuji eh, za to, že jste mi zase dal slovo, pane předsedo. Já jsem tady citoval z návrhu zprávy. A všechno je podložené. Je tady Eh, společná bezpečnostní obraná politika, která má mít vojenské prostředky. A já jsem na to pouze poukazoval. Žádné blouznění tady z mé strany nebylo. Já jsem rozhodně neříkal, eh, že to tam v té zprávě není. Říkal jsem, že je to tam na svém místě. Teď se dostáváme k dalšímu bodu číslo 5. Paní Lunáček už na mě netrpělivě pohlíží. Mnoho štěstí. Musíme dát slovo i ostatním kolegům k tématům, o kterých chtějí hovořit. Takže vám dám teď slovo, abyste mohl, mohla uvést toto téma. Problém je v tom, že tady to bylo napáleno na čtyři hodiny a potom se to ale změnilo. A já tady nahrazuji Francisku Brandner, to je naší stínou zpravodajku Kaseveče. A já musím v pět hodin předsedat jiné eh, schůzi. Takže se pokusím velmi rychle shrnout eh, ty hlavní body po schůzce stínových eh, zpravodajů. Jde tedy o, ta, o dohodu o kompromisech. Některé z těch, ty věci důležité pro naši skupinu. Chtěla bych poděkovat eh, pravodajům. Zpráva je teď um, pokrokem, že jsou tady tam určitá kritika, ale tam také pochvala, lidé ještě nové za to, čeho dosáhla. Tato zpráva jasně říká, že musíme reformovat SVČ, v celé řadě ohledů, v těch kompromisech. Jsou už uvedeny některé návrhy u těch hlavních bodů. Já bych chtěla poukázat na jeden, číslo sedm. kde se hovoří o rozvoji vhodné struktury, která by integrovala prevenci konfliktu, Paní Brandner to nazvala eh, ředitelství pro krizové eh, řízení a já si myslím, že ten důvod, proč to tak chtěla nazvat, je to, že by v rámci toho fungovaly různé týmy, že by se tam pouze nerozhodovalo na té nejvyšší úrovni, ale možná, že byste to mohli ještě zvážit. Všichni by to ocenili. A k těm dalším bodům chtěl bych poukázat na některé pozměňovací návrhy, které doufáme, že, nám, že nás ostatní kolegové podpoří. Je to pozměňovací návrh 134, kde se hovoří o větší flexibilitě a reaktivnosti vnější služby prostřednictvím různých finančních nástrojů. To je důležitá věc, protože v minulosti jsme s tím měli problémy, s tím, že nebyla dostatečná flexibilita při poskytování eh, pomoci. A doufám, že se nám podaří zase proto získat podporu kolegů. A potom máme ty bezpečnostní a obrané mm, ataše, což je něco, co také bylo přijato v rámci kompromisu. A my bychom měli mít a měli bychom mít také eh, <clears throat> fokální body pro ženy, eh, například během arabského jara. Eh, to do značné míry iniciovali a vedli ženy a i ty musíme podpořit. Já si myslím, že SVČ na svých zastoupeních také musí mít tyto fokální body, kde kam se mohou, kde se mohou, kde mohou diskutovat aktivistky. Stejně tak to platí pro náš návrh 156, kde se hovoří o tom, že eh, na každém eh, zastoupení Evropské unie by měl být poradce pro klimatické změny a pro energetiku. To jsou eh, velmi důležité věci, zejména v Africe nebo v Jižní Americe, v Azii. Víme, že narůstá počet například klimatických uprchlíků a já doufám zase, že se nám podaří získat podporu. A potom se tady hovoří o struktuře spolupráce. To je náš pozměňovací návrh 160. Dosáhli jsme určitého pokroku. Ale ne úplně všude a proto žádáme efektivní výměnu informací mezi všemi zainteresovanými při přípravě zpráv a rezolucí Evropského parlamentu. To, protože to by mohlo zkvalitit práci nás všech. Dále tady říkáme, že příslušná místa SVČ by měly brát na vědomí Eh, práci parlamentu, tedy naše usnesení, také se týká těch naléhavých debat a poskytovat nám informace o pokroku, které bylo v těchto věcech dosaženo na základě našich doporučení. To by bylo důležité pro zlepšení naší spolupráce a také dosažení lepších výsledků. A poslední bod Jde o stanoviska parlamentu, vyjadřovaná prostřednictvím našich doporučení a zpráv. To by také mělo být zastoupeno pracovníky SVČ eh, ve vztahu ke třetím zemím. A také delegace Evropského parlamentu by měly eh, proto mít podporu eh, v rámci oficiálních misí. Na určitých úrovních to probíhá, ale bychom byli rádi, kdyby to fungovalo lépe. Takže vám děkuji, ale musím se rozloučit a doufám, že s vámi zase brzy uvidím. Možná byste si měla vyslechnout také mou odpověď. Například, co se týče klimatických změn. Nemáme návrh na kulturního pracovníka, sociálního poradce a tak dále potom eh, bude potřeba říci, že eh, to by měly být poradci nejenom pro tyto věci. Odbory tlačí na to, aby vždycky tady byl zástupce pro sociální problematiku. Já si myslím, že i pro eh, evropskou kulturu je to důležité, aby tady byl nějaký takový pracovník. Takže se budeme snažit najít nějakou obecnou formulaci, aby tam nebylo uvedeno jenom klimatické změny. Záleží také na dané zemi, podle toho, jaké problémy se eh, objevují eh, v zemi. Možná, že to bude důležité v Brazílii, ale nevím, jestli to bude úplně relevantní v nějaké jiné zemi. I to by mělo být eh, zohledněno, aby to bylo nákladově smysluplné. Nemusí asi na každé místo přijít nějaký eh, jeden člověk. Některé si otázky určitě zvládne. Eh, zvládne eh, odborník, klasicky to byli odborníci na rozvoj. Já myslím, že v dnešní finanční situaci bychom měli být opatrní při přijímání takovýchto závěrů. Flexibilita, to určitě tady ponecháme. můj kolega Gualtieri. Navrhl eh, svůj návrh a mohl by nám ho potom eh, vysvětlit. Ale eh, my bychom nechtěli mít nové ředitelství. Já si myslím, že jde spíše o to, aby lidé z různých oddělení spolupracovali ale abychom nevytvářeli nové oddělení nebo ředitelství v rámci této instituce. Také to rozhodování se nebude dělat tady. To rozhodnutí patří vysoké představitelce. Tady jde pouze o podporu, o koordinaci a tak dále. Pokud bude potřebovat podporu komise nebo rady, tak se na ně musí obrátit a tu podporu si získat, ale jinak ona je tím, kdo eh, ve SVČ rozhoduje, jinak všichni ostatní by měli podporovat a pomáhat. To, co navrhl pan Salafranka, tedy jakési Centrum pro strategické plánování, to také neschválili, protože něco takového již existuje. Má to na starosti Helga Schmidt v SVČ, proto jsme to museli přeformulovat jinak, ale ředitelství to rozhodně být nemůže. To eh, je moje reakce a teď se můžete přihlásit, nebo teď můžete eh, způsobit eh, problémy někde jinde. A já dávám slovo paní Ittenbrock za ALDE. Uh, Roberto, when you want to... Roberto, pokud budeš eh, chtít slovo, tak se můžeš přihlásit. Uh, president, uh, on, on behalf of my... Pane předsedo, jménem své delegace bych eh, nejdříve ráda poděkovala oběma zpravodajům za skvělou práci, kterou jste odvedli a také za dobrou spolupráci, kterou jsme navázali. Opravdu si velmi cením toho, jak eh, jste se postavili k tomu, že jste do svých kompromisů, do svých kompromisních pozměňovacích návrhů začlenili návrhy naše. To znamená, že obecně souhlasíme s vaším navrhovaným textem, je tam jen pár drobných pozměňovacích návrhů, které předložíme, ale nic eh, zcela zásadního. Pokud mohu, tak bych ráda využila této příležitosti k tomu, abych eh, jménem své delegace poděkovala baronce Eštonové a jejímu týmu za to, že napomohla dosažení dohody mezi Srbském a Kosovem, což je opravdu veliký úspěch jak Evropské unie, tak obou dvou premiérů a také to svědčí o důležitosti a významnosti těchto nových struktur. Ráda bych varovala před tendencí, kterou jsme právě slyšeli ve vystoupení paní kolegyně Lunáček eh, ze strany zelených. Teď se obracím na vás, eh, pane Broku. Myslím, že velmi správně upozorňujete na to, že by bylo chybou mít tam eh, spoustu zvláštních zástupců protože pak bychom mohli mít delegace, kde by lidé nespolupracovali, každý by se zaměřoval na to své pole působnosti a já se nejsem jistá, jestli by to bylo přínosné pro celkový integrovaný strategický přístup, který chceme na našich delegacích, na našich zastoupeních, pokud chceme, aby byli aktivní. Chceme tedy zlepšit, vylepšit tento návrh a v zásadě to je vše, co jsem chtěla říct. Ještě jednou děkuji za dobrou spolupráci, které jsme se těšili. Děkuji ještě jednou. Je pravda, že se někdy musíme vyhnout nedorozuměním a rozpílit je hned na začátku. Teď zde máme stínové zpravodaje, Charles Tenok, ten tady není. Děkuji. Pane předsedo, jen pár poznámek. Pane předsedo, myslím, že vidíte, že na jedné straně jsou zde mnozí, kteří chtějí ze zastoupení Evropské unie udělat eh, úplné ambasády. Nicméně tato ambice jde v ruku v ruce příští rolí Evropské unie, která bude jednat eh, na světové scéně jako stát, vystupovat jako stát. Kdyby z těch delegací byly skutečné ambasády, tak by to souviselo s tím, že by museli plnit celou řadu funkcí, které ambasády plní, ať už se jedná o kulturní, obranou a tak dále. Pane předsedo, doufám, že uznáváte, že spousta lidí je na různých úrovních proti tomuto přístupu. Na politické úrovni musím říci, že to má nevyhnutelně dopad na svrchovaná zastoupení členských států. Na praktické úrovni samozřejmě jsou zde finanční aspekty také. Evropská služba pro vnitř vnější činnost je drahý luxus a pro mnohé také zbytečný. Já doufám, že všechny tyto ambice budou realizovány pouze v případě, pokud vzniknou úspory v jiné oblasti, aby se to zaplatilo. ale možná koordinace 27 politik členských států vyžaduje pouze malé koordinační centrum na úrovni Evropské unie někde v Bruselu a ne ten monstrózní aparát, kterým je SVČ. Děkuji. Možná by bylo lepší, kdybychom si teď vyslechli všechny ostatní a já bych potom reagoval. Děkuji, pane předseda. Já jsem předložil deset pozměňovacích návrhů k vaší zprávě a rád bych věděl, jak se na ty pozměňovací návrhy díváte, protože v tom rozeslaném dokumentu Vidím, že jeden je součástí pozměňovacího návrhu kompromisního číslo 13. Pokud srovnáte oba dva tyto texty, tak eh, tento kompromis 13 eh, podle mého názoru nepokrývá můj návrh 178. Jedná se o geografickou rovnováhu, aby to bylo jasné. Já nevím, proč bychom nemohli opakovat něco, co už jsme před dvěma nebo třema lety odhlasovali v našem usnesení, když jsme tedy poprvé uvažovali o SVČ a otázce zeměpisné rovnováhy. Takže má otázka je, kdy se seznámíme se stanoviskem zpravodajů k pozměňovacím návrhům, protože nic takového nemáme a hlasování bude zítra a je to opravdu velmi rychlý postup, který se zde uplatňuje a který neumožňuje předkladatelům pozměňovacím návrhů, pozměňovacích návrhů vyjádřit své obavy. Já nevím, jestli zde proběhlo nějaké zasedání stínových zpravodajů, ale prostě je to tak, že máme diskusi dnes a hlasování zítra a není zde žádná transparentnost postupu můj pozměňovací návrh, který vy jste prý zahrnul do kompromisu 13, podle mě v tom kompromisu zahrnut není. Děkuji. Um, Děkuji, pane předsedo. Před chvíli jsme hovořili o jiném tématu, a já jsem řekl, že si myslím, že můj kolega Jeffrey Van Orden, který, Orden, který vždycky argumentuje racionálním přístupem, ovšem ne vždy s ním souhlasím a myslím si, že zde jsou rozdílné názory. Nejde tolik o princip SVČ, ale spíše o to, zda funguje. A není žádná pochyba o tom, že jsme velmi znepokojeni náklady. Zda ty náklady se opravdu vyplatí. Vzpomínáte si, pane předsedo, když podvýbor ze sněmovny lordů s námi hovořil právě o této otázce. A ve své zprávě nakonec nebyli tak nepřátelští, protože oni sami uznali, že se jedná o nadměrné náklady, nicméně jsou zde příležitosti, kdy někdo zastupující Evropskou unii může mít prospěch z toho, co se snažíme udělat eh, buď individuálně nebo kolektivně v EU. Takže já bych eh, neudělal to, co zde udělal Jeffrey, nicméně Vládní politika ve Velké Británii je, řekněme, agnostická, pokud jde o přínosy SVČ, nicméně není univerzálně nepřátelská. Nicméně, pane předsedo, všichni se shodneme na tom, že nás znepokojují náklady. A to je věc, kterou bychom chtěli vyřešit především. Vzhledem k tomu, že jsem koordinátorem, tak budu mluvit za naši skupinu. <clears throat> Chci říct si naprosto jasně, a není to žádná třetí cesta, to je jediný postoj naší skupiny. Je to také z okolností postoj britské vlády, což tady není důležité. Berem eh, ke všem okolnostem, a vzhledem tomu, že SVČ už tady funguje nějakou dobu, tak to podporujeme v současné podobě, ale Viděli bychom eh, rádi více přidané hodnoty, bohužel neutralitu, eh, jiné zaměření a také bychom se měli podívat na to, jakým způsobem jsou ty prostředky využívány a distribuovány. Když se podíváme na například ten dialog mezi Bělehradem a Brištinou, tak musíme pokratulovat Lady Ashton, protože ta se o to zasadila. Myslím, že jeden členský stát sám o sobě by to nedokázal. Potom eh, ty san- eh, iránské, iránské sankce, to také bylo velmi důležité. Zase 27 členských států v takovém případě dokáže více než jeden. Dále jsou to otázky jako boj proti eh, pirátům u rohu Afriky. Nám tady před několika měsící britský generál děkoval. Víme, že také podpora nebo boj proti eh, povstalcům v zemích, jako je Mali, to všechno nezvládnou eh, jednotlivé země sami. Takže eh, při posouzení všech těchto aspektů si myslíme, že každý členský stát je svrchovaný a může se zvolit vlastní cestu, pokud to bude chtít, ale státy, jako je Česká republika, Polsko nebo Británie, si myslí, že SVČ by měl dosahovat lepších výsledků v každé z těchto zemí a šetřit rozpočtové prostředky. To je potřeba dokázat. Ještě pořád nemáme dostatek eh, informací, jestli se daří snižovat počty pracovníků na zastoupení. A je potřeba každá vláda asi chce šetřit, a my chceme nejprve vidět, jestli SVČ je schopen vytvořit nějakou hodnotu. Každopádně náš postoj není a priori nepřátelský. Jsme víceméně pro, ale samozřejmě si vyhrazujeme právo být kriticky konstruktivní a chceme rozpočtovou neutralitu a více přidané hodnoty. Děkuji. Já se pokusím rychle zareagovat na některé z těch otázek, které tady zazněly a také vysvětlit důvody pro některé z těch kompromisních pozměňovacích návrhů. Těm fokálním bodům už nemám co dodávat, kromě toho, co říkal eh, Elmar Brock. Chceme komplexní přístup, abychom se vyhnuli zdvojování, pokud budeme neustále násobit ty různé funkce pro všechny politiky EU, tak to nebude komplexní přístup, ale bude to spíše úplný opak. A budeme tím popírat smysl. SVČ. Co se týče té vhodné struktury. U toho pořád hledáme eh, jméno. Je to kompromis. My se snažíme argumentovat že bychom měli vytvořit nějakou strukturu. Na základě nějaké platformy, která by združovala různé strany v oblasti krizového řízení. Takže je to dobrý kompromis, není to úplně naše stoprocentní stanovisko. A budeme se snažit hledat jinou formulaci. <clears throat> Jsem rád, že Alde se naše práce líbí. Také rád, že se sem dostal odkaz na Pastorel. A na to budoucí přejmenování této služby v případě konventu. To jsou návrhy, které přišly od ALDE. K tomu, co říká pan Sáriu Švolsky, ten kompromis samozřejmě plně reflektuje jeho pozměňovací návrh, jinak by asi nebylo potřeba se mluvat na kompromisu. Je to kompromis, který ale přejímá podstatné prvky z toho jeho návrhu. Tedy, že musíme podniknout všechna opatření, abychom zajistili zeměpisné zastoupení, čímž poukazujeme na to, že je potřeba to řešit. Podle mě je to silná formulace. Není tam ta druhá část, ale je to kompromis. A jde vám vstříc. A nakonec to snad bude mít většinu. Možná, že u jiné zprávy, v jiném kontextu by to tu většinu nemělo. Já jsem se snažil zohlednit různé postoje a proto tady je veškerá opatření nezbytná pro dosažení zeměpisné vyváženosti. Jak už říkal Elmar Brock, Nemá cenu tady mít dlouhý seznam různých procent. To by potom bylo nevyvážené. Ale mohli bychom se e, zmínit o nedostatečném zastoupení žen v těchto funkcích. A tím chci říct, že jsme se snažili zohlednit co nejvíce připomínek a uvidíme, jak to dopadne při hlasování. Například jsme dostali některé pozměňovací návrhy, které jsme se rozhodli do té právě vůbec neuvést. Například víme, že probíhá jednání o finančních nástrojích a jsou to připomínky, které patří tam, nebo patří k rozpočtu snižování, zvyšování rozpočtu. To by mělo být děláno tam, kde je na to správné místo. A já také vítám konstruktivní postoj ECR, který jsme právě slyšeli. Ale... Zejména to, co bylo řečeno o rozpočtové neutralitě. Možná jsou tady ještě nějaké věci, které jsem neřešil. Pan Sáriuš Volsky. Já jsem říkal, že nejsem spokojen úplně. Nezacházel jsem podrobností, ale je to vážnou věc ve vaší zprávě. Ustupujeme od eh, našeho dřívějšího postoje na které jsme se dohodli v roce 2010. A pokud tak uděláme, tak bych chtěl vědět proč. A proč tady není žádná lhuta a e, není tady jmenován žádný mechanismus. <coughs> Dnes o tom máme diskutovat, zítra hlasovat. Žádná další diskuse nebude, ani nebyla zorganizována schůzka stínových zpravodajů. To vypadá jako rychlé pro jednání, aby se o tom eh, nemohlo pořádně diskutovat. I když tato eh, seškrtaná verze má nahradit eh, geografická reprezentativnost, vy nahrazujete geografické zastoupení, což radikálně mění můj e, smysl toho mého návrhu. co já jsem tam chtěl mít. Patřičnou zeměpisnou reprezentativnost, jak se to požaduje v tanku 66, soudnější nařízení z roku 2010, aby se vyrovnaly ne, zeměpisné nerovnováhy, které neustále přetrvávají, zejména s ohledem na dostatečné zastoupení některých eh, států. Tady připomínám dva dokumenty, jeden z nich je závazný, je to článek 6 rozhodnutí rady. Poté eh, eh, bylo vyjádřeno naše stanovisko, kde se říká, že nábor pro EAS musí zohledňovat eh, zeměpisnou a genderovou rovnováhu. Revize článku 13. E, hm, je právě proto, a že je možné navrhnout dotečná opatření, která by tato, tyto nerovnováhy měly vyrovnat. A stejně tak se to říká i ve stanovisku Evropského parlamentu u bodu 7. Evropský parlament je toho názoru, že dodatečná opatření je předpokládaná bodu 6.6. Rozhodnutí rady by měla zahrnovat opatření a podobná, která jsou u nařízení Rady z roku 2004. Všechna data ukazují, že nedošlo k žádnému pokroku při vyrovnání těchto rozdílů a situace se dosud nezlepšila. Takže to, co bylo rozhodnuto před třemi lety, bylo, že pokud se to nezlepší, tak je potřeba přijmout korektivní opatření. Takže jasné a evidentní, že my jako parlament bychom konsistentně měli požadovat nápravu. Pokud ne, tak to bude znamenat změnu našeho postoje. Já si vědomu, že to je sporná věc a proto navrhuji, aby se odložilo hlasování, abychom na to dostali více času, protože ve vaší zprávě, pane Broko a pane Galtieri, ustupujete od již dosaženého kompromisu a stahujete ústupky a kompromisy, na kterých jsme se dohodli před třemi lety. První polovinu jsem rozuměl, tu druhou ani ne. Já měl okazji pře- dané dotyčance tego... Děkuji. Měl jsem příležitost nahlédnout do údajů a informací, které se týkají tématu, které zde nadnesl pan Gvaltieri. A sice se to týkalo geografické vyváženosti. Byly nám poskytnuty informace ze strany Evropské komise a z SVČ, týkalo se to roku 2010 a rovněž letos nám byly poskytnuty i údaje a musím říct, že tyto informace skutečně poukazí na to, že jsme se k té rovnováze nepřiblížili. Asi 24% by mělo být pokryto novými členskými státy. Já vím, je to vše aritmetika a reálný život vypadá jinak, ale ta odchylka od toho našeho zamýšleného modelu je nadále velice vysoká a proto se táží, co máme učinit proto, abychom mohli realizovat usnesení parlamentu a rozhodnutí rady. Pokud to tady doslova přečtu, tak v článku 35 zprávy jde o zintenzivnění úsilí o dosažení rovnoměršího zastoupení mužů a žen a rovnoměrného zastoupení pracovníků s ohledem na jejich zemi původu s náležitým zřetelem k jejím přednostem a dovednostem. Víme, že tato záležitost je předmětem intenzivního dialogu v tomto výboru, respektive byla, a to již v roce 2006. Mohli bychom tedy v kompromisních návrzích silněji potrhnout tuto skutečnost a to by jistě eh, vyvolovalo spokojenost eh, u těch, kteří zde projevili tu kritiku. A co se týče těch statečnických údajů, pan Petering se usmívá, to také jasně ukazuje, jak velký je ten nepoměr v této oblasti. Já to nemyslím nějak osobně, ale skutečně tady jde o věc. Je to věcná výtka a to je třeba podtrhnout. Děkuji. Děkuji. Předtím. Než tam jsem dal slovo, nebo než dám slovo panu Childovi, tak jsem chtěl říci, že už jsme v tomto výboru debatovali o Brokovi a Goltieriho zprávě. Pokud jste tady nebyl, tak to není naše chyba. Minulý týden jsme měli zasedání stínových zpravodajů. Možná jste ale nebyl pozván jako stínový zpravodaj. Já jsem měl minulý týden schůzi stínových zpravodajů. Vy nejste stínovým zpravodajem EPP pro tuto otázku. Pan Sariuš Volský hovoří bez mikrofonu. Ano, ve čtvrtek dopoledne jsme měli schůzku stínových zpravodajů. Já jsem pozval pouze stínové zpravodaje, nikoho jiného. Patrik? Pane předsedo, děkuji a děkuji za to, že jsme dostali příležitost vyjádřit se k této opravdu skvělé zprávě, která přichází ve velmi důležitou chvíli, kdy se zvažuje reforma SVČ. Myslíme, že to bude připraveno na přelomu června a července. Vysoká představitelka se také těší na to, že na tom bude spolupracovat s Evropským parlamentem. Já si obecně myslím, že ta zpráva se dotýká celé řady důležitých témat na kterých i vnitřně pracujeme, ať už jde o jednotky na řízení krizí, jak zajistit eh, větší soudržnost eh, a větší účinnost, eh, jak lépe spolupracovat s ostatními institucemi, s Evropským parlamentem, i zde v našem ústředí a také jak delegace mohou podporovat práci parlamentu, když cestujete po světě. A rád bych upozornil na pokrok, který jsme pozorovali v uplynulých měsících a byl bych rád, kdybychom tak pokračovali i nadále. Pokud jde o ta kontaktní místa, tak eh, především eh, s ohledem na omezené zdroje, o kterém jste se vy, pane předsedo, zmínil, a na to, že je třeba abychom zajistili vybavení našich delegací proto, aby mohli dostat svým eh, čím dál větším politickým zodpovědnostem, tak eh, vy navrhujete, aby zde byli lidé, na které by bylo možno se obrátit v takových otázkách, jako jsou lidská práva, práva žen a tak dále, ale nenavyšovali bychom počty různých funkcí, protože máme, nebo brzy budeme mít 141 delegací, kdybychom to vynásobili, tak to by bylo opravdu neuředitelné. Poslední věc k eh, diskusi o zeměpisné vyváženosti. Jak výbor jistě ví, tak eh, spousta personálu i rozpočtových prostředků byla převedena ze sekretariátu Rady pro Evropskou komisi a naštěstí kolegové z nových členských států nebo tedy na neštěstí pro ně, nebyli tam dostatečně zastoupeni. A já myslím, že jsme v uplynulých dvou letech dosáhli poměrně značného pokroku, pokud jde o zvýšení počtu úředníků z nových členských států na všech úrovních organizace. Poslední aktuální údaj je ten, že když vezmeme v úvahu i probíhající náborová řízení, tak bychom měli mít 18 našich úředníků AD z nových členských států. A když srovnáte ta čísla s celkovou populací v nových členských státech, tak je tam sice pořád ještě nedostatek a my budeme na tom i nadále pracovat. I vysoká představitelka se zavázala na tom, od, k tomu, že bude dohlížet na to, aby zde bylo rovné zastoupení všech členských států, tak si myslím, že i přesto ta čísla jasně svědčí o tom, že bylo dosaženo pokroku. Jeden či dva členské státy z těch nových členských států jsou na tom tak, že ta čísla nejsou eh, zcela v souladu s tím poměrem, ale to platí i pro několik států z těch starších členských států. Nicméně naším cílem je přitáhnout eh, ty nejlepší úředníky. Myslím, že i ta naše Náborová procedura ukázala, že je možné tento hlavní princip zachovat a přesto dosáhnout pokroku, ať už jde o zeměpisnou reprezentativnost a dosahování rovnováhy v zastoupení mužů a žen, protože to je také náš velký úkol. Pane předsedo, jsem velmi rád, že jsem mohl říct si pár slov. Tento výbor i celý Evropský parlament velmi konstruktivně podporoval SVČ a doufám, že budeme nadále spolupracovat v tom též duchu. Je mě opravdu líto, že někdo zde hovořil o určitých věcech, které zase nebyly tak úspěšné, nicméně byly zde zmíněny úspěchy, dva úspěchy SVČ. Myslím si, že to je důležité, abychom i nadále rozvíjeli v souladu s ustanoveními Lisabonské smlouvy. Děkuji. Der Robert und ich werden uns das s Robertem se ještě podíváme na tu záležitost geografického vyvážení, ale myslíme si, že ten vývoj jde dobrým směrem. Ten problém není pouze pro nové členské země. Například Německo je také velmi, velmi nedostatečně zastoupeno. I to je třeba konstatovat. A z tohoto pohledu bych eh, měl, musím podpořit pana Sáru Sevolského, ale já si myslím, že nyní to není to, o co jde, to hlavní. To hlavní je eh, to, kde chceš vyškrtat věci. Celá řada členských států požaduje, aby nyní přistanová, eh, aby členské státy rozhodovaly také o obsazení pozicích náměstků vedoucích delegací, takže tady dochází k intergovernamentalizaci té záležitosti. Oni se to snaží převést na mezivládní úroveň, ale ta e, přechodné období už je u konce a nyní tady musí být možnosti, aby eh, vysoká představitelka mohla nabírat eh, vysoce kvalifikované pracovníky i z jiných institucí EU, například z parlamentu, aby tady mohly pobíhat normální výběrová řízení evropská jo, aby například mladý polský diplomat eh, se mohl v konkurzu v řádném výběrovém řízení ucházet o takovéto místo, tak jak je to eh, u všech dalších jiných pracovních míst v EU. A ty te tady snažíš to vyškrtnout, možná si nepochopil, co se tím vlastně myslí. E ale tam skutečně po končení přechodného období byl ten závazek provádět běžná výběrová e, řízení takže prosím, aby se to zohlednilo, já nevím, jestli tam budeš mít 180, 70, 187 nebo co. E, ale jestli tam napíšeme zastoupení či zastup, e, reprezentativita, či reprezentativita co se týče článku 6, ten jsme tam zahrnuli do té otázky a budeme se tomu dále věnovat stejně tak jako otázce genderového vyvážení. A pokusíme se formulovat eh, odpovídající pozměňovací návrh. Já si myslím, že se nám to podaří. Co se týče té otázky, na tom jsme se naprosto shodli napříč všemi frakcemi, všichni stínoví zpravodajové, kteří se setkali ve čtvrtek dopoledne, i z mé vlastní frakce, neměli nic proti. Tak to tedy vypadá současná situace, ale si, myslím si, že se nám to skutečně podaří. Samozřejmě musíme někde i ustoupit, ale musíme chápat, že u takovéto zprávy si každý nemůže obhajovat každé jednotlivé slovíčko, ale jde o to, aby prošla ta hlavní idea. A každý z kohelů, kolegu se prostě bude trochu muset něčeho vzdát, tak abychom nakonec měli společnou zprávu. A já si myslím, že to možné je. A ještě bych rád znovu vyjádřil, potrhl a týká se to těch otázek, které tady nadnesli kolegové z Velké Británie. Chci k tomu říct toto, ano, členské státy jsou suverénní, ale smluvně se zavázali pracovat na společné zahraniční a bezpečnostní politice a loajálně, loajálně je podporovat. Tak to je to stanoveno ve smlouvě. A z tohoto pohledu se k tomu musí odpovídajícím způsobem přistoupit. Tady byl pokus a mně se to moc nelíbí. Týká se to těch klimatických změn. A má se zajistit, aby každá delegace měla expertízy, oblasti, oblasti politiky, které se týkají EU a odpovídajících zemí a týká se to energetické bezpečnosti, klimatické změny, sociální politiku, kultury a tak dále. Ale to neznamená, že to musí být jeden člověk na každé téma. Někdy ten člověk může na starosti tři nebo čtyři témata. <clears throat> Pokud se nám to nepodaří najít kompromis, tak budu velmi rád. Uvidíme, jestli to bude mít zítra šance na schválení. Roberto? No, really, I have nothing particularly to add. Uh, we can reflect again. Myslím, eh, že se můžeme zamyslet nad formulací tohoto kompromisu. Já tady nemám eh, žádný, nevidím žádný zvláštní rozdíl mezi representation a representativity, ale ta podstata je stejná. Myslím, že podstatné, že mluvíme o všech opatřeních na nápravu. Takže uvidíme, jestli bychom to mohli nějak vylepšit. We have counted here in a proper way. We are ready? Were you I'm, ready? I'm okay, I'm okay, I'm okay. Uh, we, uh, we have counted the population. Takže se to musí správně počítat. 19 členských států, nebo 12 členských států má 19% zastoupení jak říká Patrick Chant. Nebo devět a půl. Je tam 17%, a měl by to být 26%. Těch 12 zemí mají. Existuje Kenokova referenční hodnota, což nezohledňuje pouze počet obyvatel. podle populace to bylo 19%, já nevím, eh, jak se to počítá podle kinoka. Myslím, že vzhledem tomu, že to byl britský socialista, tak bych jsem toho, tak bych se toho vůbec neměl úplně držet. <clears throat> Ale i eh, přesto si myslím, že se to ubírá eh, správnou cestou, a že se na tom zhodnujeme a je potřeba najít nějakou formulaci. <clears throat> Děkuji vám. Celé to ještě zvážíme a doufám, že se nám podaří dosáhnout co nejširší podpory. Protože bez podpory nebudeme mít dostatečný eh, dopad. Děkuji vám. Hmm? Hmm? Wir haben noch eine... Máme tady ještě jedno stanovisko, které se týká výroční zprávy za rok 2011 o ochraně finančních zájmů, boj proti podvodům. Prosím, máte slovo. Děkuji pane, Děkuji, pane předsedo. Já zde zastupuji svoji kolegyni Renáte Weber, která je navrhovatelkou, ale vede také pozorovatelskou misi voleb v Paraguaji, takže se ještě nevrátila do Evropy a poprosila mě, abych stručně prezentovala její stanovisko. Já jsem s tím souhlasila, takže ráda bych jejím jménem řekla následující. Zdůrazňuje, že došlo v roce 2011 k výraznému zlepšení, pokud jde o zpětné získávání finančních prostředků, které byly neprávem vyplaceny. Jedná se o předvstupní pomoc například a její stanovisko vítá také iniciativy komise v roce 2011, jako například akční plán boje proti pašování cigaret a alkoholu přes východní hranici EU a zahrnutí ustanovení proti podvodům do bilaterálních smluv. Olaf vyvíjí iniciativu, kde posiluje spolupráci s třetími zeměmi a cílem je posílit schopnost Olafa potlačovat podvody v oblastech patřících do sféry evropské zahraniční politiky. Chce také zajistit správné využití prostředků s ohledem na výsledky nebo tedy nález účetního dvora, pokud jde o uplatňování rozpočtu 2012. Zde se uvádí, že některé chyby nebyly odhaleny kontrolní složkou komise. Ustanovení proti podvodům by měla být součástí všech bilaterálních smluv eh, s třetími zeměmi a měla by být eh, zohledněna doporučení účetního dvora, pokud jde o zahraniční působení EU, především pokud jde o rozšíření mandátu pro mise EU, aby se zajistila efektivní a náležitá využití zdrojů. Navrhovatelka předložila tři pozměňovací návrhy, které se týkají především zajištění správního financování pro kontrolní orgány, aby se lépe chránily finanční zájmy EU. Pozměňovací návrhy, které předložili kolegové, přinášejí přidanou hodnotu, například pozměňovací návrhy zmiňující přeshraniční povahu podvodu, zahrnutí ustanovení proti podvodům do nového víceletého finančního rámce a také nutnost bojovat proti podvodům se cly. Kolegyně Weber také reagovala na některé z těchto pozměňovacích návrhů kolegů. Týkalo se to třeba pozměňovacího návrhu pana Gálera, to je číslo jedna. Renata Weber navrhuje zde oddělené hlasování o tomto pozměňovacím návrhu, protože si myslí, že druhá část Gálerova pozměňovacího návrhu zbytečně vyčlenuje Makedonii a Chorvatsko a žádá také oddělené hlasování, nebo tedy hlasování po částech od pozměňovacího návrhu číslo 9 paní Flaškové Beníkové, Flašikové Beňové, nebo tedy doporučuje, aby se hlasovalo proti tomuto pozměňovacímu návrhu paní Flašikové Beňové, protože sice uznává, že Existují zdravotní rizika, nicméně tato zdravotní rizika nejsou hlavním tématem tohoto stanoviska, takže vážení kolegové, to je tedy návrh stanoviska paní kolegyně Renate Weber, které je tímto předloženo k rozpravě. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já si beru slovo místo pana Michaela Gallera, který je stínovým zpravodajem EPP k tomuto stanovisku. Pár poznámek. Omlouvá se, že zde nemůže být, protože je také na zahraniční misi. Chce především poděkovat navrhovatelce paní Weber za dobrou práci. Její návrh stanoviska pokrývá celou řadu důležitých aspektů, k nímž by se AFET měl, AFET měl ve svém stanovisku vyjádřit. Je zde několik pozměňovacích návrhů, které jsou pouhým doplněním, aby se zdůraznily další aspekty finančního řízení zahraničního působení EU. Paní navrhovatelka už reagovala na pozměňovací návrh číslo jedna požadavkem na hlasování po částech a velmi stručně, pane předsedo, chci předložit další pět pozměňovacích návrhů, protože já si myslím, že právě teď je ta vhodná chvíle. Pozměňovací návrh 2 k odstavci 2. Účetní dvůr zjistil, že kontrolní mechanismy komise nejsou plně efektivní. Měli bychom apelovat na komisi, aby dosáhla zlepšení tím, že se bude specificky řídit doporučením účetního dvora a našeho stanoviska, pokud je o absolutorium. Pozměňovací návrh 3 k odstavci 3 s ohledem na následující víceletý finanční rámec pro rok 2014 až 2020 bychom měli zlepšit eh, ustanovení na boj proti podvodům a upozornit na to, že se zneužívají tyto zdroje v členských státech i ve třetích zemích. Čtyřka pro uzavření bilaterálních nebo vícestranných dohod se třetími zeměmi by měl být vytvořen ten standardní mechanismus boje proti podvodům a konečně pozměňovací návrh 6. Vzhledem k tomu, že jsou zde nedostatky ve výběrových řízeních eh, pro SVČ, tak tyto Nedostatky by měly být eh, napraveny, jedná se o mladou organizaci a proto je nutné už od začátku nastolit správné postupy. Michal Galler doufá, že kolegové jeho návrhy podpoří. Děkuji, pane předsedo. Thank you. I'm replacing uh, shadow. Já tady také někoho uh, nahrazuji mojí kolegyni. Předložili jsme několik pozměňovacích návrhů, které by měly vylepšit text. Jména zdůrazňuje zintenzivnit boj proti zejména celním podvodům. A vzhledem k tomu, že trestná činnost je páchána čím dál tím více i přes hranice, tak je potřeba spolupráce s, mezi státy. U OLAFu také je potřeba zlepšit jeho kapacitu, bojovat proti podvodům. A těšíme se na dokončení legislativního postupu. který by nám měl umožnit fungovat maximálně efektivně. Rapporteur. A za paní zpravodajku? Já už jsem předpokládala, že bude předloženo několik pozdějacích návrhů. And, and, and one of those is amendment number two. Jeden z nich je číslo dvě. A potom požádáme o dělené hlasování u čísla jedna, jak to požadoval kolega Gáler. A tady eh, to asi doplníme o eh, jednu formulaci, jinak to je všechno. A jestli jsem dobře pochopila materiál, který jsem dostala, tak podpoříme většinu pozměňovacích návrhů. Thank you very much. Okay. Děkuji vám. Já mám jednu poznámku. 27. května se tady setkáme s panem Jeremičem, Vuk Jeremič, předsedou parlamentního zhromáždění. Oni mohou přijet pouze v tento den, 27. května, ale to nemáme zasedání AFETu. Já se vás zeptat, jestli byste se chtěli sejít jako výbor AFET. Je někdo proti? Není tomu tak, ale asi bychom se měli zeptat koordinátorů. <clears throat> Takže já to navrhnu. Za druhé, asi eh, stejně jako já dáte přednost tomu, abych vám poslal tu zprávu o cestě do Brazílie písemně, nebo to chcete probrat teď ústně? Pan Milan Mon s tím souhlasí, ale ten tam byl v té Brazílii. Písemně nám to stačí, pane předsedo. Měli bychom rozhodně ale se více zabývat Jižní Amerikou, nejenom proto, že Brazílie je velkou zemí, ale z jiných důvodů. Je to strategicky velmi důležitá oblast, nejenom ekonomicky. Anna a pan Mon tam byli. A myslím, že se tam projevil velký zájem, ale také hodně nepochopení a hovořili jsme o tom, že bychom měli více hovořit s touto stranou a vytvořit možná také nějakou delegaci s brazilským parlamentem. Obě strany byly pro. Eh, Zástupci přijedou v květnu, aby se o tom s námi pobavili. A já si myslím, že eh, je dobře, abychom s nimi komunikovali více. Ale pan Tenok už se přihlásil o slovo. Já mám jenom jednu poznámku. Já s vámi souhlasím. Měli bychom to udělat více ve vztahu k Jižní Americe. Brazílie je regionální velmocí. Podle mě eh, vůbec se nezve například tady, no zastoupení Brazílie tady eh, v Bruselu, vůbec nezve hm, europoslance na eh, setkání. Já jsem se za 14 let, co jsem tady, nesetkal žádným brazilským diplomatem. Setkal jsem se prakticky se všemi ostatními ale Brazílie je jakýsi spící obr. Je to trochu smutné, protože já už jsem tam žil a mluvím portugalsky výborně. Asi to nevědí, eh, pane Tenoku, že mluvíte eh, portugalsky tak výborně, protože <clears throat> brazilská ambasáda se snaží eh, navazovat kontakty a samozřejmě je zajímavé, zajímají především kolegové Eh, z eh, těch výborů, které zajímají nejvíce, například eh, delegace pro Mercosur. A proto také myslím, že ta delegace byla tak důležitá, bylo to poprvé, kdy jsme tam poslali delegaci pro politické rozhovory a jak říkal pan Brok, tak oni se toho velmi vážili. A myslím, že to stálo za to. A to také proto, že obě strany se úplně nevyznaly v postojích té druhé. No, proto jsme měli příležitost se spoustu věcí vyjasnit a přispět k vzájemnému porozumění. <clears throat> A brazilská strana to také prokázala eh, tím, jak eh, vysokou váhu, nebo jak na vysoké úrovni eh, ta návštěva proběhla. Představili jsme se prakticky se všemi důležitými představiteli, kromě prezidentky Dilmy Rusev. A to dobře zorganizováno, eh, bylo to dobře vedeno panem Brokem a podle mě to bylo velmi užitečné. build a new relationship that will indeed eh, address the kind of concerns that Charles Sonek was just... Eh, Já doufám, že to bude pokračovat i v budoucnosti. I agree with your assessment that Latin America is extremely important. Já s vámi souhlasím, že Jižní Amerika je velmi důležitá. Ale mám jeden návrh, pane předsedo kompromis. Až eh, připravíte tu písemnou zprávu, tak zorganizujeme debatu o té zprávě. Tím si myslím, že bychom mohli mít příležitost eh, získat si informace předem a připravit se na tu debatu. A bylo by dobře, aby to nebylo úplně na konci eh, programu. Brazílie, Jižní Amerika jsou důležité vzhledem k těm nedávným změnám, například ve Venezuele, v Uruguayi. A proto je na čase o tom vést řádnou debatu. Děkuji, pane předsedo. Já plně podporuji to, co jste říkal vy i Ana Gomez. Byla to velmi zajímavá cesta. Možná to bylo opravdu tedy překvapivě poprvé, co delegace výboru AFED navštívila Brazílii a je zde tedy spousta věcí, které si musíme vyjasnit. A myslím si, že tato návštěva je takovým mezníkem v našem dialogu a sloužila také k tomu, abychom si uvědomili, že je nutné tento dialog podporovat. Myslím si tedy, že to bylo užitečné a je nutno v dialogu s Brazilci pokračovat. Oni ze své strany hodně protlačují spolupráci jich-jich a neuvědomují si, že i na severu jsou lidé, kteří s nimi chtějí spolupracovat a čelit s nimi globálním výzvám. Eh, Děkuji za tuto poznámku. Ta eh, dohoda eh, s prezidentem Lulou zněla tak, že Německo a Brazílie se dostanou do finále světového poháru. Čeho? A Brazilci se trochu pořád obávají Spojených států. Je to taková ta averze k tomu mocnému sousedovi a proto dávají přednost Evropě, přijedou tady eh, s návrhem, aby vznikla zóna volného obchodu mezi státy Mercosuru a Evropskou unii. <clears throat> Ale Argentina se v mezidobí eh, zkrachuje. <clears throat> Uvidíme, jak to pan eh, s Paraguay a Venezuelou. Brazilci vědí, že to musí eh, pohánět oni, takže asi vznikne nová situace. A Charlesy, já si myslím, že budou projevovat větší zájem, než možná tomu bylo dosud. Že už nebudou. Tak eh, izolování, děkuji vám, zítra se znovu uvidíme a já se těším na vaše kompromisy.